So, since we have Mrs. here... Protože už tady je paní Juteland, můžeme pokračovat bodem číslo 23 a sice no, diskuzí o pozměňovacích návrzích ke zprávě o srovnávacím přehledu u EU soudnictví. Paní Jutelant má slovo. Děkuji, uvedl jste to správně. Tato zpráva z vlastní iniciativy je reakcí na dokument komise z roku 2017, který byl zveřejněn 10. dubna roku 2017 hmm, kde se hovořilo o tom, že vnitrostátní systém soudnictví v členských státech je zásadní eh, pro dodržování základních hodnot, na nichž je postavena Evropská unie a, a srovnávací přehled je založen na srovnávacích nástrojích, a, aby byla zaručena nezávislá kontrola pro, účinnou, pro účinný soudní systém. Srovnávací přehled je zveřejňovan Evropskou unii každý rok. Začalo se s tím v roce 2013 a mou naději je, že tato zpráva povede ke zcela konkrétním doporučením, která pomohou komisi i členským státům zlepšit efektivitu fungování jejich vlastního soudnictví, eh, za vlády státu práva a trvale udržitelného růstu. Vedli jsme již naše první diskuse k návrhu zprávy, bylo to 22. února a lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů byla 6. března. Dohromady jsem obdržela 99 pozměňovacích návrhů a jsem za to velice vděčná. Děkuji všem kolegům. A dovolte, abych eh, upozornila na klíčové aspekty této zprávy, kterých se týkají ty pozměňovací návrhy 22, 23 a 35. Tyto návrhy chtějí rozšířit eh, působnost eh, také pro trestní soudnictví a to je jistě relevantní, když si uvědomíme, že bývalé srovnávací přehledy se týkaly spíše parametrů řešení občanských sporů a administrativních případů. Je dobré, že komise během posledních srovnávacího přehledu se poprvé také dívala na oblast trestní justice tím, že srovnávala údaje zejména v oblasti praní špinavých peněz. Ale ráda bych připomněla, že máme dohodu s výborem Libe, že oni mají výlučné kompetence právě v otázce praní špinavých peněz, zatímco my máme sdílenou kompetenci ve vládě státu práva. 37 a 30 se snaží zpřísnit znění v souvislosti s zásadou právního státu 34, 35, 36 a 43 eh, zdůrazňují ještě více potřebu snižování nedostatku údajů pro určité indikátory, eh, které členské státy odmítly poskytnout. 45 zdůrazňuje význam dodržování základních práv a sociálních práv eh, během soudních řízení. 48 50 51 se týká významu dobrého systému ICT ve členských státech pro umožnění lepšího přístupu občanů k soudním řízením. 52 zdůrazňuje význam transparentnosti a vyzývá členské státy k tomu, aby vedli účinně soudní řízení. Zásadní adekvátní školení soudců hraje také velkou roli, to je 54 a tady eh, začlenuje i tedy mediace 55, eh, 56 a 59. To je zajímavý pozměňovací návrh, který se týká specializace soudců a může mít dopad na účinnost a kvalitu systému justičních. O tom bych ráda věděla něco více. A potom specializace soudců byla žádána v mnoha oblastech i, v jednotlivých členských státech. Možná pan Radev pozměňovací návrh 56 a paní Hautala pozměňovací návrh 59 a také komise by mohly k tomu něco říci. Další pozměňovací návrhy, které byly podány pro zlepšení přístupu k justici a také k řešení sporu občanů, kteří žijí pod hranicí chudoby eh, a také menšiny, ty eh, různé sexuální orientace a lidí s postižením. Toto samozřejmě zahrnu do kompromisních návrhů, protože je samozřejmě významné zahrnout to do srovnávacích přehledů eh, v rámci antidiskriminačních práv a spravedlivé fungování justice. Potom žádáme komisi, aby rozvinula možnost podávání hromadných žalob a zahrnula to do srovnávacích přehledů. Potom tady máme ambicioznější pozměňovací návrhy, Některé z nich se snaží zlepšit údaje týkající se přístupu eh, k soudům pro individuální žadatele. To z dlouhodobého pohledu je nezbytné pro příznivé prostředí pro společnosti i jednotlivce. Parlament musí zaujmout a už zaujal vlastně jasný postoj v otázce hromadných žalob na evropské úrovni. Stinoví zpravodajové se opět sejdou. Sešli se stínoví zpravodaj 10. března a nyní budou zpracovat do 20. dubna kompromisní návrhy a e, tam budou představeny kompromisní návrhy. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám také. E, někdo žádá o slovo? Nejprve pan Raděv a potom paní Houtala. <coughs> Благодаря, господин председател. Уважаеми kolegy. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Rád bych především poděkoval paní zpravodajce za informace, které nám poskytla o předložených pozměňovacích návrzích. V našich předchozích diskuzích jsem již hovořil o různých aspektech a rovněž jsem předložil pozměňovací návrhy. Zejména se jednalo o žádosti, která byla předložena na komisu, abychom zohlednili i hromadné žaloby již v příštím roce a abychom také zohlednili faktory, které se týkají přístupnosti k justici. Přístupu k ní, aby byla přístupná. Domnívám se, že inkluze takovéhoto typu procedur by evropským občanům dovolila mít lepší přístup k soudům. Co se týče zavedení nových indikátorů, také přístupu k soudům LGBTI. Zde jsem již vysvětlil své argumenty během předchozí schůze. Myslím si, že by se jednalo o diskriminaci vůči ostatním komunitám. A my jsme proti diskriminaci. Nebylo. Nesmíme bojovat pouze proti diskriminaci LGBTI, ale musíme bojovat proti veškerým typům diskriminace, ne pouze proti diskriminaci, která vyplývá ze sexuální orientace. Co se týče soudců a jejich vzdělávání, tady podporuji tu myšlenku, že soudci by se měli specializovat na různé oblasti. V tomto kontextu by členské státy měly poskytnout soudcům více možností, aby se mohli školit i v jiných členských státech a vyměňovat se osvědčené postupy. Co se týče efektivního soudnictví, že je důležité, aby soudnictví bylo přístupné. Členské státy by na internetu měly zveřejňovat rozsudky různých jurisdikcí, které se týkají všech instancí. Takto občané budou mít možnost eh, se seznámit s těmito rozsudky a budou mít lepší přehled o situaci v jednotlivém členském státu. Děkuji vám. Okay, thank you very much, um, chair. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem spokojena s prací, kterou odvedla paní Kvitelant a ráda bych odpověděla na některé dotazy. Moje pozměňovací návrhy společně s eh, pozměňovacím návrhem pana Andersona 5159 se zabývají stejnou otázkou, to znamená komplexní povahou našich společností, včetně tlaku na zvláštní znalosti, které by soudci měli mít ve velmi rychle se měnícím světě. A Právě proto je podle mého názoru velmi důležité, abychom zmínili, že srovnávací přehled o soudnictví měl, by měl zmínit také určité indikátory pro specializaci, jde hlavně o specializované znalosti, o společnosti a soudci by se také měli snažit porozumět technologickému vývoji. To jsou tedy pozměňovací návrhy 55, 59, které mají stejný cíl. Jsem velmi ráda, že Jutta Guteland také konstatovala, že je proto, abychom posílili elektronickou komunikaci, respektive elektronický přístup k rozsudkům soudu tak abychom mohli zlepšit právní ochranu občanů a podniků. A musím říci, že právě tato otázka je velmi relevantní mimo EU. Pamatuju si, že jsem jednou byla na misi v pobřeží Slonoviny a zástupci evropských podniků mi řekli, že velmi potřebují to, aby jurisdikce byla k dispozici online. Je tedy důležité, aby se soudy podělily o tyto informace, aby je zpřístupnili jak občanům, tak podnikům. Tak to je všechno, co jsem chtěla říct. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Zvěvka, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych se i já připojil ke slovům díků na adresu paní zpravodajky. Vždycky jsem velmi rád, že každý rok probíráme tato srovnání, různé srovnávací tabulky o soudnictví, ze kterých jednoznačně vyplývá zlepšení. Byť by bylo možno nepochybně určitě něco doplnit. Já jsem teď naslouchal paní Hautala a uvědomil jsem si jednu věc. Možná, že bychom do té zprávy mohli ještě jednu věc doplnit. Jde o to, do jaké míry jsou tedy moderní metody součástí samotných řízení. Nejde pouze o zveřejňování rozsudků, ale jde o to, abychom se mohli podívat na to, jak jsou tedy v jednotlivých členských státech používány nové technologie během samotného soudního řízení. souvislosti s výslechem svědků a tak dále. To by byla tedy další otázka, kterou bych do toho rád zahrnul. Rád bych vás upozornil na jednu věc. Musíme vycházet z určitých skutečností, například z toho, že komise e, popisuje spolupráci se soudy, se zástupci soudů to je nezbytné. Je to nezbytné proto, abychom mm, správně monitorovali oblasti, eh, které tedy spadají do jednotlivých oblastí soudnictví. Je to důležité eh, nejen z politického hlediska pro nás politiky, ale je to důležité také pro občany. I občané by nepochybně rádi věděli, jak to vypadá se soudnictvím. Kromě toho jde o překlenutí určitých mezer. Tady tedy souhlasím s paní Chartier, která se zabývá právem dětí. A já bych rád vyzval komisi, aby se zabývala těmito záležitostmi, a to především pokud jde o únosy dětí. To je nepochybně otázka, kterou se paní Moranšatě zabývá. Pokud tu hovoříme o tom, že by se srovnávací přehled EU o soudnictví měl rozšířit o určité kategorie, tak bychom měli postupovat tak, že tam zahrneme nové sociální skupiny. Nemůžeme se totiž omezovat pouze na jednu sociální skupinu, protože si myslím, že to by bylo na úkor samotné, samotného srovnávacího přehledu. A zároveň by to omezilo práva ostatních skupin, ostatních občanů. Myslím si, že bychom měli odstranit překážky při přístupu ke spravedlnosti, k soudům a proto navrhuji, abychom tedy eh, nově koncipovali odstavec 12, protože si myslím, že v té své stávající podobě, podobě je příliš úzce koncipovaný, ba dokonce zavádějící. A proto bych byl velmi rád, kdybychom k tomu přijali mnohem širší přístup. Paní Gutelant správně konstatovala, že bylo předloženo 96 pozměňovacích návrhů. Já jsem je všechny pročetl a v podstatě se všemi souhlasím, protože se domnívám, že jsou v duchu zprávy Evropské komise a také v duchu eh, zprávy paní zpravodajky. Nicméně jsou mezi nimi i některé pozměňovací návrhy, které bohužel naše politická skupina nebude schopna podpořit. Rád bych upozornil především na pozměňovací návrhy, které se snaží o rozšíření i na trestní právo. Já si myslím, že to je příliš obecné tvrzení, že to nemůžeme ponechat na eh, této obecné úrovni. Já si myslím, že na to ani nemáme právo, protože trestní právo není eh, součástí kompetencí EU. A to by znamenalo, že bychom tedy mm, překročili hranice své působnosti. Pokud hovoříme o některých konkrétních záležitostech, například praní špinavých peněz, o kterém hovořila paní zpravodajka, tak je to eh, správné. Eh, to jsou zvláštní konkrétní body, ať už je to praní špinavých peněz nebo boj proti terorismu, ano. Já s tím souhlasím, ale zároveň se domnívám, že nemůžeme tvrdit, že eh, by součástí tohoto srovnávacího přehledu měl být, mělo být trestní právo obecně. Jaká kritéria bychom na to měli uplatnit? Já si myslím, že to by byl postup, který by byl velmi nebezpečný. pokud jde o vztah mezi Evropskou komisí a členskými státy. Mohlo by to mít negativní dopad. A proto bych tady uh, apeloval na uh, velmi obezřetnost. Merci. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych rád poděkoval paní Jutelant za to, že nám takto komplexně představila předložené pozměňovací návrhy, které se týkají srovnávacího přehledu 2017 o situaci v evropském soudnictví. Je mi líto, že žádný z mých předmětovacích eh, návrhů, který jsem předložil s kolegyní, nebyl zmíněn a proto bych rád nanesl několik poznámek o těchto návrzích. Nejdříve chci říci, že bych rád připomněl, že pro mě ten srovnávací přehled je velice zajímavým nástrojem, komparativním nástrojem, který má hodnotit efektivnost soudních systémů členských států. A já si myslím, já jsem pro takovýto nástroj a mohli bychom ho použít spíš pro kooperaci, než, než to, abychom mm, ho užívali pro nějakou nucenou integraci. A bylo předloženo několik přednostních návrhů kolegy, poslanci, které se snaží o to, aby se vybízely národní soudní systémy pro to, aby vytvářely nové informační a komunikační technologie, takovéto nové systémy, a snaží se přesvědčovat státy, národní státy, aby zlepšili vzdělávání soudců. To je, myslím, dobré jistě, ale já vidím, že v návrhu zprávy jsou různé pasáže, které jsou příliš eh, šetrné vůči komisi a to není dobré. Já mám totiž počet, že komise neustále nás tlačí od té spolupráce k tomu, co já nazývám integrací. A proto jsem s paní Mutorné například předložil návrh číslo 26, který připomíná, tady se to týká zejména těch národních soudních systémů, které by měly zůstat národními. Pak tady máme 37 z naší strany, tady se snažíme, eh, aby se vypustila pasáž, která vybízí k tomu, aby se plně spolupracovalo s komisí, to je podle nás přehnané, anebo 60, kde se to týká odstranění pasáže, která eh, žádá od komise, aby vytvořila nějakou nový způsob kontroly národních eh, soudních systémů. Eh, takže to je v podstatě takový duch, ve kterém se nesou i další naše pozměňovací návrhy. A dále se mi také nelíbí pasáž, která si vyžaduje specifické indikátory o přístupu k soudnictví osob LGBTI. To se nám nelíbí, protože já tady budu opakovat kritiku pana Raděva. Musíme bojovat proti veškerým formám diskriminace a ne se pouze zaměřovat na tento typ diskriminace osob LGBTI. Takže my bychom, a já to chci zdůraznit, Mm, máme tendenci si myslet, že jiné menšiny jsou méně hodny našeho zájmu a to si myslím je velmi nevhodné. Proto tady mám 73, eh, kde chceme přesně vypustit tu pasáž, která si vyžaduje ty speciální indikátory o přístupu k soudnictví osob LGBTI. Nutná nezávislost na politické moci je samozřejmě imperativem. Soudce musí být vždy nezávislý na politice a já si myslím, že se mi líbí ty pozměňovací návrhy, které eh, o toto žádají. Ovšem, na druhou stranu, bychom neměli či bychom si měli uvědomit, že Evropská unie se snaží přivněšovat do organizace soudnictví členských států. Eh, to, jak si členské státy organizují své soudnictví, to je přeci zásadních prvek jejich suverenity. A tady máme 99, kde se snažíme právě v této pozměňovací návrhu vypustit pasáž, která je v tomto smyslu poněkud dvojsmyslná. Dále eh, bych stále ještě zdůraznil mou kritiku eh, těch pasáží, které příliš eh, zvýhodňují komisi. Ještě bych připomněl, že systém kooperace byl již zaveden. Existuje informační síť, která funguje značně dobře mezi jednotlivými, a ta spojuje nejvyšší soudy členských států. Tedy spolupráce existuje, proto chceme respektovat suverenitu členských států a proto není nutné, abychom neustále se obraceli na komisi s žádostí, aby se vněšovala do oblasti, kde podle mě ji nepotřebujeme. Některé členské státy odmítají poskytovat údaje, já toho lituji, ale můžu vám tento postoj vysvětlit. Je tam právě ta obava, že ten srovnávací přehled bude použít k tomu, že se přejde z pouhého doporučení k nějakým nařizování či nucení. A toto je, e, já bych na závěr rád podotkl, že pokud přijmeme dost pozměňovací návrhu, abychom oslabili roli komise, která je příliš silná v původním návrhu, abychom zůstali u toho, že srovnávací přehled bude pouze doporučení, že se bude jednat o spolupráci při respektování jejich suverenity. Toto, myslím, by ujistilo členské státy, přestali by se bát a začaly by poskytovat informace a celé by to fungovalo mnohem lépe. Takže to je takové to mé poselství, to je tak eh, hlavní filozofie, eh, ve které se odvíjejí mé pozměňovací návrhy, mé a mé kolegyně Butone. Děkuji vám. Děkuji, pan Marino Pintu. Obrigado. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já bych chtěl začít tím, že bych rád poděkoval za vynikající práci paní zpravodajce a zejména děkuji za její úvodní projev, eh, za to, jak nám představila veškeré příspěvky a pozměňovací návrhy. Rád bych ještě zdůraznil nutnost toho, aby se soudci specializovali, aby se spravedlnost specializovala Eh, já vám řeknu eh, to, co k tomu řekl jeden specializovaný soudce. On říká, takovéto výrok, takového soudce má vždy větší technickou kvalitu, je specifičtější, než by byl výrok soudce, který není specializován v tom či onom odvětví. Z tohoto ohledu je třeba podněcovat specializaci soudců, jejich vzdělávání, neboť Důsledkem toho je lepší justice, lepší spravedlnost, lepší vnímání soudnictví společností a vlastně to posiluje samotné občanství. Dále bych eh, také rád zdůraznil důležitost toho, aby se online zveřejňovaly rozsudky e, soudů různých členských států Evropské unie. A to ze dvou důvodů. Za prvé, rozhodnutí soudce, soudní výrok, má důsledky, které jsou vlastně upokojící, umírňující. Je to vytváření spravedlnosti. A tady je důležité, aby to znala celá naše, celá naše společenství, protože ten výrok toho soudce není určen pouze těm stranám, které se účastní soudního řízení, ale vlastně mají velice důležitou úrohu pro celou společnost. A proto je třeba, aby rozsudky byly k dispozici všem občanům co možná nejsnažším a nejrychlejším způsobem. Dále rozsudek je také určitým způsobem, jak pohnat k odpovědnosti toho, kdo roz, rozhoduje, tedy ten samotný soud či ten senát. Takovýto rozsudek pokud nevzejde v známost, tak nevede tolik, eh, nebo tolik k odpovědnosti soudce. A někdy pak je tady nebezpečí, že soudce bude rozhodovat poněkud svévolným způsobem. Pokud ovšem soudce ví, že, by, že je vše zveřejňováno, tak to má velmi pozitivní efekt. A dále dvě takové úvahy. Já bych tedy využil toho, že zde máme komisi a rád bych pohovořil o tom, že bychom měli prohloubit reformy soudnictví v celé Evropské unii tak, a abych se prohloubila samotná evropská integrace. Nemůžeme mít skutečnou evropskou integraci, když bude omezená pouze na ekonomické, obchodní a bankovní aspekty. Je zároveň velmi důležité, vážený pane předsedo, vážení kolegové, je důležité, abychom věděli, co to vlastně je zločin v Evropské unii. A bohužel mám pocit, že třeba to, co je zločinem, zde v Belgii je něco jiného, v Portugalsku by to možná zločin nebyl, jsou tam rozdíly, ale občané nám migrují mezi eh, členskými státy Evropské unie někdy také právě proto, že se dopustili něčeho, co v jejich zemi přečin je, či zločin a v té jiné ne, což je velice eh, nebezpečné. A tím mám také na mysli i to směšování politické a soudní, politických a soudních aktivit. Dochází pak k politizaci soudních tribunálů, anebo naopak dochází eh, jaksi k tomu, že se politická aktivita přetváří jaksi v justiční aktivitu. Obojí trendy jsou špatné. Není možné, aby v jedné členské zemi EU nějaký čin platil za nebezpečný zločin a v druhé ne, tady bychom měli mít nějaká unifikační kritéria, aby k takovýmto případům nedocházelo. Proto musíme prohloubit evropskou integraci i v oblasti soudnictví, abychom skoncovali s takovýmito typy situací, které jsou velice škodlivé samotnému pojmu evropského občanství. Proto bych se rád obrátil na komisi, zda by mohla využít příležitost těchto zpráv, těchto srovnávacích přehledů a použít je k tomu, aby se jaksi pokračilo v evropské integraci právě v oblasti soudnictví. Pro mě je to naprosto zásadní záležitost. Does the commission... Eh, žádá komise slovo. Paní Ringu. Děkuji, pane předsedo. Krásné odpoledne. Jenom bych ráda připomněla, že eh, tyto srovnávací přehledy jsou určitým informačním nástrojem, poskytujícím přehled o fungování justičních systémů v členských státech. To znamená, že nepodporuje jakýkoliv typ soudního systému, a eh, posuzuje všechny členské státy na stejném základě nezávisle na modelu justičního systému či právních tradicích jednotlivých zemí nezávisle na analýze kval, eh, čili podle toho se provádí nezávislá analýza kvality. To znamená, že srovnávací přehled rozhodně se nechce vněšovat do vnitrostátních justičních systémů. Eh, Ideou, která zatím vězí, je podat přehled o tom, co se děje. Srovnávací přehled byl koncipován v kontextu evropského semestru a proto až do této doby se zaobírá spornými a nespornými přípravy, zejména v obchodním, občanském a administrativním právu. A schůdnost poskytování dat, jakým způsobem justice funguje v oblasti případů korupce anebo finančních trestních činů, byla také zahrnuta teď do toho přehledu. Ale samozřejmě toto všechno závisí na disponibilitě údajů poskytovaných členskými státy. A proto vyzýváme členské státy, aby nám pomohly eh, při vyplňování té ještě stávající mezery. Velice bychom to uvítali. Co se týče zbytku, myslím si, že většina pozměňovacích návrhů je velmi konstruktivní které mohou přispět ke zlepšení a k dalšímu rozvoji těchto, tohoto srovnávacího přehledu EU v soudnictví a který vlastně má e, pomoci členským státům zlepšovat jejich respektivní justiční systémy. Děkuji vám mnohokrát. Paní Hautala. Děkuji, pane předsedo. I já bych ráda využila možnosti vyměnit si názory Komise pro zlepšení tohoto významného nástroje. Chci se zeptat, mm, co do pozměňovacích návrhů, třeba toho jednoho, který se týká nezbytnosti povzbuzovat do soudce ke specializaci. A k tomu, aby se soudci školili, aby chápili také nové technologie a tak dále. A zda toto bude nějakým způsobem tedy zapracováno do těch srovnávacích přehledů jak už jste říkala, je to tady spoltná záležitost v jednotlivých politických skupinách, jak bychom měli zabezpečit přístup zranitelných skupin, zejména LGBT a dalších. Je to tedy něco, co by mohlo být zapracováno do těchto srovnávacích přehledů? Protože to by bylo jistě vedeno myšlenkou určit genere aplikace antidiskriminační legislativy. Je to tedy něco, co by se mohlo stát součástí působnosti nebo součástí těch srovnávacích přehledech, nebo to chcete nechat jako mimo? Já jsem pochopila samozřejmě velmi dobře to, co jste řekla, že to je jenom informační nástroj, ale i informační nástroj může být dobrý nástroj, který bude motivovat k skutečným změnám. Paní Juteland. Za prvé chci všem kolegům poděkovat za pozměňovací návrhy a také vám děkuji za výměnu názoru, kterou jsme spolu měli. Myslím si, že máme dobrý základ pro nalezení společného konsensu na setkání stínových zpravodajů, které nás čeká, protože vidím, že tady máme společný základ v těch hlavních prvcích této zprávy. Vidím, že tady jsou určité kontroverze, co se jedná o přístup těch eh, zranitelných skupin, co se týče podávání hromadných žalob. A také musíme postoupit dál v určitých oblastech spíše technického charakteru. Mezi nimi také například otázka, jakým způsobem můžeme rozšířit působnost tohoto srovnávacího přehledu, čili zlepšit ho a udělat ho více relevantním za zohlednění té situace, kdy budeme ještě nad rámec toho, co by měly být kompetence a budu-li se snažit teď zareagovat na to, co tu zaznělo, někteří kolegové hovořili o problémech určitého preciznějšího rozsahu, co se týče LGBT a chtěli hovořit o lepším přístupu zranitelnější skupin, ale já si myslím, že to právě je v pozměňovacím návrhu 80, za který velice děkuji. Myslím si, že to ukazuje, že bychom skutečně chtěli udělat více pro zranitelné skupiny No, ať už to jsou osoby s postižením, s jinou sexuální orientací a tak dále. Já myslím, že to by mohl být dobrý kompromis nebo alespoň dobrý základ pro kompromis. A co se týče postupu hromadných žalob, domnívám se, že to by zlepšilo přístup k justici pro občany a zároveň bylo by to ještě posílení prosazování práva, eh, jak obchodního, tak občanského práva a hromadné žaloby by usnadnily přístup k justici a k řešení sporů. A bylo by dobré mít určitý přehled o tom, jak to vypadá v jednotlivých členských státech, co se týče podávání hromadných žalob. Doufám, že budeme moci dále společně pracovat i na tomto bodě. A dovolte, abych poděkovala také paní Hautale za to, jak byla mm, přesná a jasná v její intenci, co se týče specializace soudců. Myslím si, že toto je velice zajímavé, že to je něco, eh, na čem bychom mohli všichni společně popracovat. A myslím si, že komise tak trochu již zareagovala na otázku pana Cvěvky Domnívám se, že eh, by bylo zajímavé, kdybychom mohli rozšířit tu působnost, ale měli bychom to udělat tedy dobře. Čili v tomto ohledu já budu jistě o tom dále diskutovat se stínovými zpravodaji, abychom nalezli dobrá řešení, ale děkuji nyní i komisi. Děkuji. Ještě, ještě chce něco říct komise? Ano, Dovolte mi, abych poděkovala paní zpravodajce. Otázka, která padla a která se týkala specializace soudů, tak já si myslím, že paní zpravodajka tady použila mnohem a zajímavější pojem specializaci soudců. Já si myslím, že specializace soudců je mnohem důležitější než specializace soudů jako takových, protože pokud budeme specializovat soudy, tak eh, hrozí riziko, že například vznikne soud, který bude velmi kompetentní, pokud jde o právo hospodářské soutěže, ale v jiných oblastech ne. Pokud hovoříme o specializaci soudců, tak to znamená, že tedy soudci budou školeni v konkrétních specifických oblastech a já si myslím, že to je mnohem efektivnější řešení, že by to mnoho, mohlo být mnohem efektivnější při řešení jednotlivých sporů. Děkuji. To znamená, že tento bod našeho dnešního programu můžeme uzavřít a dostáváme se k bodu 24. Pozice komise, pokud jde o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004 lomeno 35. Eh, a já v tuto chvíli předávám slovo zástupci komise panu Joachimovi Daugenio, který vede oddělení pro lepší eh, regulaci, takže prosím, prosím vás o zprávu o následné kontrole, eh, pokud jde o zprávu paní Ferrari o ELD e z března tohoto roku. Ano, děkuji, paní, pane předsedo. Přeji všem Pěkné odpoledne, jsem velmi rád, že jste mě pozvali, jsem rád, že jsem mezi vámi a s velkou radostí s vámi budeme diskutovat o eh, follow-up. Jak víte, komise vám již poděkovala za práci, kterou jste odvedli v ve vztahu k tomuto usnesení. Bylo to velmi konstruktivní a jasně to dokazuje, že jak Evropský parlament a komise sdílí jeden cíl a sice všem nám jde o to, abychom zajistili, že tato směrnice bude uplatňována řádným způsobem. Tato směrnice totiž přináší mnoho výhod a přidanou hodnotu pro samotné občany. Chceme zajistit, aby se eh, škody na životním prostředí snížily nebo abychom jim eh, předcházeli a abychom tedy uplatňovali princip znečišťovatel platí. Proto je to velmi důležité. Všichni jsme si vědomi toho, že tu jsou otázky spjaté s prosazováním, s nedostatečným prosazováním a právě proto komise tedy eh, vydala v roce 2016 hodnotící zprávu, která se stala základem vašeho usnesení. Vaše komentáře, vaše návrhy e, vítáme, protože byly velmi užitečné, a to i ve vztahu e, ke členským státům, pomohly nám při jednáních se členskými státy. Myslím si, že je k dispozici, nebo jsou k dispozici již písemné odpovědi, kde jsou tedy uvedeny jednotlivé kroky, které podnikáme, pokrok, je tu popsán pokrok, kterého jsme dosáhli a také se v těch písemných odpovědích eh, vracíme k otázkám, které jste položili. To znamená, že já nebudu v tuto chvíli popisovat detailně celý ten text, ale eh, omezím se na několik málo bodů a následně samozřejmě mohu odpovědět na vaše dotazy, které vznesete. Velmi stručně mohu říci, že Naším záměrem bylo od počátku to, abychom se věnovali eh, financování a nedostatkům eh, směrnice v souvislosti s pracovním programem, který jsme vyvinuli eh, za spolupráce se členskými státy. Snažili jsme se tedy identifikovat problematické oblasti, opíráme se o důkazy, opíráme se o společnou interpretaci směrnice a eh, také se snažíme o vytváření dalších kapacit. Eh, vytvořili jsme pracovní program, víceletý pracovní program. Začali jsme s tím v roce 2016, to znamená, že v tuto chvíli se nacházíme v druhém roce realizace. Já vím, že celá řada otázek, které vznesl Evropský parlament, jsou obsaženy právě, je obsaženo právě v tom pracovním programu. Dospěli jsme již k prvním výsledkům v tomto ohledu a to již hned po prvním roce naší práce. Začali jsme tedy zlepšovat sběr dat, sběr dodatečných dat a důkazů. Společný, nebo stejným způsobem chápeme pojmy a terminologii, která ve směrnici je například práh významnosti. Snažili jsme se také analyzovat potřebu školení, kvalifikace, o které tedy členské státy hovoří a e, kterou nám sdělili. Jeden z problémů spočívá v tom, že stále ještě není jednoznačně zřejmé, jak tedy jednotlivé členské státy tuto směrnici uplatňují. My jsme se v letošním pracovním programu snažili zaměřit na sběr dat z jiných strojů, než jsou členské státy. To znamená, že již máme domluveny schůzky s nevládními organizacemi, s podniky a s dalšími subjekty, tak abychom měli lepší přehled o tom, jaký typ eh, problémů ve členských státech nastává, jaké případy se tu řeší a jakým způsobem můžeme členským státům pomoci v souvislosti nebo v kontextu evropské nebo vnitrostátní legislativy. Naším cílem je to, abychom tedy zdokumentovali tento sběr dat a abychom tedy formulovali nebo vytvořili určité e, dokumenty, které budou obsahovat ty základní skutečnosti o jednotlivých zemích. Já si myslím, že právě toto je ten důležitý první krok, který nám umožní mít o tom lepší přehled. Druhá věc. Rádi bychom tedy sběr dokumentů a důkazů využili nejen k lepšímu porozumění, ale chceme to využít také k tomu, abychom navázali dialog se členskými státy eh, v rámci revize eh, prosazování legislativy v oblasti životního prostředí. My eh, jsme v této souvislosti tedy vydali doporučení pro jednotlivé země, která se týkají jednak vytvoření rejstříku nebo registru těch eh, událostí a kromě toho jsme se zaměřili na některé nedostatky eh, v oblasti bezpečnosti. My následně zhodnotíme to, co tedy členské státy podnikly a komise počítá s tím, že druhé kolo eh, tohoto hodnocení eh, jednotlivých členských států by nastalo na jaře roku 2019. To znamená, že za rok se budeme snažit zhodnotit eh, pokrok v rámci ELG a dále budeme formulovat návrhy týkající se budoucího postupu. Třetí věc. Všichni víme, že ty ta data, ty důkazy eh, jsou do značné míry závislé na úřadech, které je musí sbírat, schromažďovat. Jak víte, směrnice o odpovědnosti za životní prostředí neobsahuje ustanovení, které by obsahovalo povinnost členských států tak činit. A proto komise v tuto chvíli se zabývá eh, případným pozměňovacím návrhem, který by byl přijat a který by vlastně zlepšil eh, informování v oblasti životního prostředí. To znamená, že by to byly takové dodatečné návrhy eh, pro členské státy, jak by tedy mohly sbírat data v oblasti zodpovědnosti za, životního, za životní prostředí. Cestovní mapa eh, byla zveřejněna v únoru a legislativní návrh se objeví v květnu nebo v červnu to je tedy náš současný plán. Nicméně zatím jsme se definitivně nerozhodli, jaká bude oblast působnosti a jestli do toho bude spadat i ELD, protože to má celou řadu praktických a technických dopadů které, a problémů, které jsou s tím zpěty a které ještě musíme vyřešit. Nyní, eh, než skončím, ještě dvě věci. Vy jste ve svém usnesení hovořili také o tom, že je potřeba posílit inspekce na evropské nástroje eh, na tomto poli. Komise mezi tím, tedy v lednu roku 2018, předložila akční plán, eh, který podle našeho názoru řeší mm, většinu z vašich obav a eh, myslím si, že se to týká především odstavce 35 vašeho usnesení a úplně poslední věc, jak víte, předložili jsme dokument komise, které, který se týká spravedlnosti v oblasti životního prostředí. Tento dokument je eh, z dubna roku 2017 a ve, v ústavci 48 vašeho usnesení hovoříte o tom, eh, že je potřeba tedy získat další nástroje pro tuto práci a my se domníváme, že v tuto chvíli se nám právě díky tomu podaří eh, provést hodnocení v jednotlivých členských státech a teprve následně se rozhodneme o tom, jak budou vypadat další kroky. Já jsem se tedy snažil poukázat na ty hlavní oblasti, kde můžeme eh, poskytnout ještě další informace vedle těch, které jsme vám poskytli písemně. A na závěr bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za to, jaký o to máte zájem a do jaké míry se tedy snažíte o prosazování této směrnice. Těšíme se na to, že budeme i v nadcházejících měsících a letech na tomto poli spolupracovat a že tedy eh, budeme společně naplňovat tento cíl, to znamená, aby ta směrnice dobře fungovala v zájmu občanů. Děkuji. Děkuji vám. A nyní dostává slovo paní zpravodajka. Děkuji vám, pane předsedo. Jako zpravodajka k používání této směrnice týkající se odpovědnosti za životní prostředí chci poděkovat Evropské komisi eh, za její, eh, za její práci. Ten follow-up ještě není zcela uspokojivý ne, ne zcela splňuje naše očekávání. Dobře, vy jste nám teď podal vysvětlení eh, k názoru komise, ale otázky, eh, které máme v usnesení, nebyly zcela zodpovězeny. Například, eh, že směrnice odpovědnosti za životní prostředí musí být přepracována. Tady neexistuje žádná, žádné politické řešení <clears throat> otázky, kterou jsme vznesli jako parlament. A potom, jaké snahy rozvinout pro sankce na eh, těch členských států, které neuplatňují tuto směrnici. Je dobré, že máme refet na přepracování pracovních programů. Eh, je třeba mít společné dokumenty k základním definicím a v podstatě to všechno už jsme jaksi znali, ale to je všechno v souladu s tím, co jsme řekli v usnesení. Ovšem dokument komise eh, nepřináší vůbec žádné řešení problému. Eh, těch komplexních problémů, ke kterým jsme se vyjadřovali v našem usnesení. Měli bychom eh, se tedy na to podívat konkrétně, bod po bodu. Mm, nejprve jsme žádali o to, aby byla přepracována směrnice, zejména co se týče újem či škod na životním prostředí. odpověď znamená, že musíme čekat na výsledky Eh, plánu do roku 2020 a pak eventuálně by bylo možno zvážit, zda tedy tato směrnice by mohla být změněna. No, my jsme vlastně doufali v to, že dojde k přepracování dříve. Zejména z toho důvodu, Protože ty škody, na, ty nápravy za škody na životním prostředí jsou tak důležité. To znamená, když začne práce na přepracování jaksi tak později, tak pozdě, tak tady budeme mít zatím ještě nedokonalou definici, ještě 4-5 let. Potom tady je problém obtížného výkladu, ten prach relevantnosti Hmm. tady to prostě ještě nemůže vést k uspokojivým výsledkům, to říká i komise. To znamená, tady je nutné to přepracovat, eventuálně 2021 až 2023, ale to bude muset 4-5 let čekat, než dostaneme eventuální změnu. A to též platí i o jasnějším jednodném výkladu týkající se zeměpisných označení. Tady je třeba také ještě něco udělat. A potom, co do rozšíření působnosti a otázek poškození občanů či ovzduší, no tak tím se komise vůbec nezaobírala a opakuje prostě ty staré modely, jako například zdanění těch, kteří způsobují znečištění, jako v automobilovém sektoru, no to už nelze aplikovat. Vezměme si třeba požár. Požár na skladištích, na skládkách odpadu k tomu došlo například v Itálii v posledních měsících. V takovém případě, co se tady má zdaňovat? Eh, jak bude pomoženo občanům, jak budou očkodněni za znečištění ovzduší. Na to jsme nedostali odpověď. A přitom v tom případě v Itálii obyvatelstvo vůbec nedostalo žádnou náhradu. a žádnou nápravu škod. No a když hovoříte o zdaňování, no tak je nutno taky vědět, na jaké vzda, k jakým daním se vztahuje komise, třeba v těch specifických příkladech, o kterých jsem hovořila. No a náklady potom ponese systém zdravotnictví, ale také přímo občané. A pak se odkazujete také na občanskou odpovědnost. No ale to samozřejmě musí být odděleno od odpovědnosti za životní prostředí. Ale tato povinnost odpovědnosti to je také něco jiného, protože nemáme žádnou definici eh, škod za životní prostředí v souvislosti tedy s, se škodou na občanech je třeba vytvořit tady určité spojení mezi nápravou újmy, které utrpě, kterou utrpěli občané a mezi tou škodou na životním prostředí. Pak my chceme, aby byla zavedena povinnost finanční záruky. A to znamená, tento problém nebude vyřešen, když například nějaký podnik zkrachuje podnik zmizí, no a kdo teda bude ručit? Pak už prostě nebude možno zaplatit žádnou náhradu ani nějak zjednat nápravu. No, to znamená, znečištění zůstane, aniž by někdo za to zaplatil. To znamená, že automaticky nebude dodržována ta zásada znečišťovatel platí. Pak také není srozumitelné to, co jste odpověděl jako na náš požadavek, aby tady byl registr či rejstřík pro nebezpečné aktivity, nebezpečné činnosti. A také, co dělat v případě insolvence podniků. Komise říká teoreticky, ano, bylo by dobré mít nějaký takový seznam, ale pak to přenáší na členské státy a říká, že to není v kompetenci Evropské unie vést takový seznam. No a to je opravdu škoda, eh, protože potom bude velmi obtížné kontrolovat a už vůbec ne působit preventivně. A o to se přece také jedná v této směrnici. Potom měly existovat daňové úlevy anebo prémie pro podniky, které se skutečně zasazují mm, za ochranu životního prostředí a odpovědnost za životní prostředí a také doporučení zřízení nezávislých úřadů, které by mohly vyšetřovat, kontrolovat a zadávat sankce, udělovat, pardon, sankce. To také nebylo vůbec nějak zohledněno. No a tak třeba teď něco pozitivního, jedná se o e, připomínky, které jsou také již obsaženy v usnesení parlamentu, že evropská politika a evropská legislativa v životním prostředí a v odpovědnosti za životní prostředí musí být přepracována a to zřejmě jste měl na mysli, když jste hovořil o těch legislativních návrzích, které mohou přijít v, čer, v květnu nebo v červnu. Můžete mi to potvrdit? Budou v květnu nebo v červnu předloženy návrhy eh, k trestným činům eh, v oblasti životního prostředí? A na závěr musím bohužel konstatovat, že po naší společné práci spolupracovali jsme také s výborem Envy, se stínovými zpravodaji, měli jsme slyšení a ve follow-up komise to všechno jaksi zmizelo. My jsme položili celou řadu otázek, také mm, celou e, řadu požadavků, ale nic z toho jaksi nevzešlo. Bohužel musím konstatovat právě toto. Teď hovořím i o jiných bodech. Jedná se také o nedodržování práva iniciativy. A protože tady se jedná přeci o nutnost předkládání legislativních návrhů, alespoň to parlament žádal, na komise a komise to nedělá. A komis, to znamená, že komise eh, eh, je něčím jako byrokratickým cvičením, to znamená, eh, že prostě dělají něco, co potom není vedeno dále. A my bychom rádi, aby také naše návrhy se braly vážně a aby návrhy právní parlamentu také komise přijala. Thank you very much. Uh, Mr. Javor. Děkuji. Pan Javor je autorem stanoviska za Envy. Děkuji, děkuji pane předsedo a děkuji také paní zpravodajce Ferrara za komplexní hodnocení tohoto follow-up ze strany komise. Já si myslím, že se pravděpodobně shodneme na tom, že už jsme tedy eh, s komisí o této záležitosti diskutovali vícekrát a pravděpodobně víte, o čem budu hovořit. Eh, nicméně jsou to důležité otázky, které chci zdůraznit. Nejprve tedy to, na čem se shodneme od počátku se domnívám, že máme velmi těsnou spolupráci a naše evropská pozice tedy je podobná, pokud jde o eh, směrnici o zodpovědnosti za životní prostředí. Vítáme prováděcí zprávu a její závěry, pokud jde o problémy s prosazováním ELD v členských státech. Většina vašich dnešních komentářů se tedy vracela k těm otázkám nebo k těm problémům spjatým s prosazováním. Na tom se víceméně shodneme, o tom nemusíme diskutovat. Možná, že bude lepší, když položím jednu otázku. Vy jste hovořil o tom, že eh, ta revize prosazování ekologické legislativy je nástroj. Je to skutečně velmi důležité opatření, které slouží k tomu, abychom hodnotili výkonnost členských států, pokud jde o prosazování legislativy v oblasti životního prostředí. Přesto mám určité pochybnosti. Jde o to, že v tomto rámci, v rámci revize není jasné, zda je skutečně možné vynutit prosazování té legislativy ze členských států. Já nevím, jestli eh, tedy ta vaše revize má skutečný dopad, jestli může donutit členské státy k dodržování legislativy. Já vím, že tady je postup pro porušení pravidel, ale byl bych velmi rád, kdyby eh, tedy ta revize měla systematický charakter, tak aby mohla být efektivní a aby tedy byla eh, pro členské státy skutečnou pobídkou pro dodržování ekologické legislativy. Musím tady souhlasit s paní Ferrerou v jedné věci. Jde především o ty nedostatky. To musíme řešit mnohem více než nedostatečné prosazování směrnice ty nedostatky byly formulovány poměrně dopodrobna. Dovolte mi, abych zmínil pouze některé z nich. Za prvé oblast působnosti ELD. Zpráva Evropské parla- Evropského parlamentu jasně vyzývá komisi, aby šla ještě dál, aby revidovala ELD z hlediska oblasti působnosti, aby tam byly zahrnuty i takové věci, jako je znečištění vzduchu a další věci, které v tuto chvíli do ELD nespadají. A kromě toho máme určité pochybnosti, které se týkají definic ELD Eh, souhlasím s tím, že revize ELD, eh, která proběhne do roku 2023, Neříkám, že to je nepřijatelné, protože eh, všechno může být za určitých podmínek přijatelné, ale já bych byl nerad, kdybychom dospěli k tomu, že tedy ELD nebudeme schopni revidovat rychleji záhy, tak abychom do toho mohli zahrnout body, které jsou velmi důležité. A kromě toho se musíme zaměřit také na finanční zodpovědnost a s tím zpětý systém. Já te, o tom hovořím od samotného počátku, protože bez povinného eh, systému finanční zodpovědnosti princip znečišťovatel platí, zůstane pouze na papíře a nebude schopen ovlivnit skutečnost ve členských státech. Nestane se ve členských státech skutečností. To znamená, že tady musíme jednoznačně bojovat za to, abychom vytvořili nějaké finanční nástroje, které zajistí to, že znečišťovatel v posledku skutečně zaplatí. Tyto systémy musí být komplexní, povinné a musí vytvořit celoevropský systém, do něhož tedy budou přispívat jednotlivé členské státy a e, úroveň ochrany tak bude ve všech členských státech zhruba srovnatelná, tak abychom vytvořili rovné podmínky pro podniky v jednotlivých členských státech. Pro nás není přijatelné to, aby v některých členských státech bylo možno snadno životní prostředí znečišťovat a v jiném členském státě to bylo pokutováno. Zároveň musíme chránit evropské občany v jednotlivých členských státech. Pro mě je nepřijatelné to, že v některých členských státech je zaveden princip znečišťovatel platí a v jiných členských státech to pokulhává. To znamená, že občané v jednotlivých členských státech nejsou stejným způsobem chráněni, pokud jde o škody na životním prostředí. To znamená, že musíme vytvořit koncept, který bude mnohem vyváženější a e, bude zaručovat rovné podmínky. Na závěr mi dovolte, abyste vyslechl žádost nebo požadavek Evropského parlamentu, který se týká zrychlení celého procesu. Děkuji. Thank you as well, Mrs. Uteland. Děkuji a nyní uh, paní Jutala, prosím. And, uh, thank you to the commission. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také komisi za její zprávu, která navazuje na zprávu uh, Evropského parlamentu z vlastní iniciativy. Já si myslím, že je to naprosto stěžení, že tady musíme eh, zintenzivnit naše snahy, pokud má ALD e fungovat. A domnívám se, že celá řada z těch věcí, o kterých hovořil kolega, se týká i nás ostatních, že sdílíme takovéto obavy. Jak řekla paní Ferreira, práh významnosti je příliš vysoký na to, abychom byli schopni eh, považovat škodu za ekologickou. A Někdy je ten přístup tak vědecký, že to v podstatě umožňuje různé, pří, různé přístupy eh, ke škodě eh, na životním prostředí a to vede k tomu, že členské státy přistupují ke škodám různě. Je to také překážka na cestě k tomu, abychom umožnili efektivní prosazování této směrnice v celé EU, to už tu zaznělo. A Kromě toho mě znepokojuje ještě jedna věc, a sice eh, z hlediska veřejného zdraví jde mi především o znečištění vzduchu. I já se obávám toho, o čem tady hovořil pan kolega, a sice toho, že lidé trpí tím, že tady máme nedostatečně fungující legislativu, která má chránit kvalitu ovzduší v jednotlivých členských státech EU. S ohledem na to se domnívám, že zpráva Evropského parlamentu byla velmi důležitým krokem, protože my jsme hovořili potom, o tom, že je tedy potřeba přijmout další kroky v rámci ELD a za Evropský parlament bychom byli velmi rádi, kdyby definice eh, škody na životním prostředí nebo ekologické škody byla mnohem širší, tak abychom do toho zahrnuli i další škody, eh, které jsou nebo mají negativní dopad pro lidské zdraví a životní prostředí. Vy jste ve své zprávě zmínili, že komise se bude snažit tedy revidovat definici eh, ekologické škody A já si myslím, že to by mohlo být tedy aktuální v rámci nového hodnocení ELD v letech 2021 a 2023. Ale já bych se rád zeptala, jestli byste nám říct říci vaše základní představy o tom, jaká by tedy mohla být ta nová definice ekologické škody, protože si myslím, že musíme být naprosto konkrétní, že do toho musíme eh, že k tomu musíme přistupovat s mnohem větší snahou, protože díky tomu se nám podaří zachránit životy, které by jinak byly ztraceny v důsledku znečištění životního prostředí. Vy jste informoval o tom, že již tady v rámci stávající směrnici e- o ELD existuje v článcích 12 a 13 ustanovení o kolektivním očkodnění. Je tedy možno předložit žádost nebo podat žádost u vnitrostátních eh, kompetentních úřadů. Nicméně někdy je to tak, že to má odrazující účinek, eh, především pokud jde o hromadné škody. Proto bych se ráda zeptala, jestli byste nám mohl uvést některé příklady, jakým způsobem se komise snaží zlepšit přístup k soudům, ke spravedlnosti. My tedy počítáme s tím, že komise předloží svůj návrh eh, týkající se mechanismu kolektivního očkodnění a proto bych se ráda zeptala, jestli nám tedy k tomu můžete něco říci, především pokud jde o ekologické škody Eh, jde mi o to, do jaké míry, do jaké míry tedy bude oblast působnosti tohoto mechanismu eh, úzce koncipována. Dobře, děkuji. Komise eh, nyní obdržela zhruba 50 různých dotazů a já ji tedy prosím, aby na ně krátce odpověděla, respektive aby se vyjádřila alespoň k některým z nich. Pokusím se udělat to nejlepší. Zřejmě se nebyl dostatečně vyčerpávající ve svém prvním projevu. Děkuji vám tady za zpětnou vazbu. Eh, zmínil, zmínili jste se o řadě bodů, ale nedomnívám se, že bychom se tak lišili, když se skupíme vaše připomínky do dvou částí. Ta jedna, a děkuji zpravodajům samozřejmě za jejich práce i za jejich zpětnou vazbu. Děkuji také panu Javorové a paní Juteland. Myslím si, že jsme všichni na stejné palubě, když eh, víme, že nám jde o lepší implementaci stávajícího nástroje. A samozřejmě jsme zohlednili řadu otázek, kde upozorněte na to, co by šlo zlepšit na té práci, která již probíhá, ale nevidím tady žádnou diskrepantnost mezi institucemi. Nemusíme čekat na nějaký nový návrh komise, na vyjednávání a potom prostě hovořit o tom, co by měly jednotlivé členské státy transponovat, ale my můžeme už teď implementovat různé existující nástroje abychom pomohli občanům a můžeme vidět, jak to lépe podpořit. A dovolte, abych vás ještě informoval o tom, že my jsme neměli vlastně příležitost diskutovat o usnesení parlamentu s členskými státy. My se sejdeme se členskými státy 17. dubna a máme to na pořadu jednání. A nejenom, že tam bude, a já tam nejenom představím to usnesení, ale zahrnu tam i tu zpětnou vazbu z dneška, abych o tom diskutoval s členskými státy, že za běžné stávajícího režimu, stávajícího právního systému můžeme posílit naše úsilí co nejvíce. Ale také chci konstatovat, že je jasné, že my jako komise to nemůžeme udělat sami. A to mě vede k druhé části mé odpovědi, to je zřejmě bod, kde máme možná největší rozdíl na, v názoru na situaci, protože vy tady upozorňujete na usnesení parlamentu a na tu nezbytnost, že parlament chce, aby byla revidována směrnice, ale v roce 2016 komise byla jasná ve své reakci a myslím, že doteď svůj postoj nezměnila. Než dojde k revizi směrnice, musíme lépe porozumět, co přesně by mohlo být řešením, jaké by řešení mohlo být, protože analýza od vás, eh, ta je z určité míry sdílena i u nás, ale nic to nehovoří o nástrojích, eh, které existují nebo mohou existovat v členských A vy, paní zpravodajko, jste na to poukázala, když jste řekla, že situace je nesmírně komplexní protože my nemáme jeden nástroj, který by musel být harmonizovaně používán, eh, protože tady máme klasickou směrnici, kde je třeba aplikovat Eh, zásadu subsidiarity. Je to tedy doplňující nástroj, který doplňuje 28 eh, národních legislativ a víte, že tady to je regulováno různým způsobem v různých členských státech, proto nelze prostě přijít s nějakým jedním fixním řešením. To znamená, že to, co musíme učinit společně, je snažit se lépe pochopit, kde problémy jsou a jak legální intervence, mm, intervence prostřednictvím zákona na Evropské unii by tady mohla na pomoci, protože eh, s členskými státy zatím eh, pracujeme za respektování přístupu subsidiar, podle subsidiarity. je třeba samozřejmě získat eh, větší evidenci, co se, čili schromažďovat důkazy na základě sběru dat a nejlepší metodou a potom teprve posoudit, zda nejlepším řešením by byla revize této směrnice či nikoliv. Jenom bych vám dal jeden příklad co Financial Security Scheme jsme slyšeli velice zajímavou práci od organizace Impel, která pracuje na implementaci. Oni se dívají na určitá schémata a v některých členských státech ty systémy fungují velice dobře. A my se teď díváme na to, jakým způsobem bychom mohli pomoci jiným členským státům se zavedením podobných systémů když už v některých státech existují a fungují. Čili musíme lépe pochopit některé tyto záležitosti, které by nám pomohly v našem přemýšlení o tom, zda to změnit, protože než to změníme, tak musíme skutečně mít jistotu, že by to dodalo přidanou hodnotu kdybychom vytvořili něco na evropské úrovni, ale zatím ještě nemůžeme zahájit tento proces revize směrnice. V současné době víme, že tady existují rozdíly, ale a samozřejmě pracujeme na těch záležitostech, o kterých jste se zmínila, ale je třeba nejprve zmapovat situaci. Je třeba spolupracovat s členskými státy, se zástupci průmyslu a s občanskou společností my se neskrýváme za členské státy, ale my přece nemůžeme prostě sbírat údaje sami, závisíme na členských státech. Tam jako při uskutečňování nebo při zavádění rejstříku, no na to budeme potřebovat legální požadavky. Některé členské státy pozitivně na to zareagovaly, záhy na konci roku uvidíte, že členské státy dávají údaje eh, do jaksi veřejně přístupné a tak dále. No tak, abych to zkrátil. Jsem velice rád, že můžeme i pokračovat bilaterálně na diskusi o těchto záležitostech a samozřejmě velice rád se k vám vrátím, abych eh, vám podal zprávu o tom, jak, se, jak pokračuje situace ohledně naší spolupráce s členskými státy, abych vám poskytl takový vnitřní vhled do některých řešení, která na, budeme nalézat, eh, co se týče vašich požadavků. Protože když budeme přemýšlet o revizi směrnici, musíme si být jistí, že to opravdu vyřeší problém a že to prostě nepřineseš další problémy, které by způsobily, že za deset let se tady bude sedět a bude se říkat, že potřebujeme něco jiného. Pak tady byly dvě konkrétní otázky. Jedna týkající se té směrnice o trestných činech škod na životní prostředí. Tato práva bude takovým prvním krokem revize té směrnice, čili ten timing bude později. A druhý bod, pracujeme na legislativním návrhu v souvislosti s povinnostmi, které jsou uvedeny ve veškeré ekologické legislativě či environmentální. Minulý rok to bylo zahájeno a teď se díváme na to, zda ILD a další environmentální legislativa by Mm, mohla přispět ke zlepšení údajů poskytovaných ze strany, občanů, eh, ze strany členských států občanům. To je tedy legislativní návrh, o kterém jsem hovořil, ale to se teď nevztahuje přímo na tuto směrnici odpovědnosti za životní prostředí. Pan Javor měl některé otázky, ale protože odešel, tak mu na ně odpovím bilaterálně. Děkuji vám. Děkuji. Tolik tedy bod 24. Rád bych vás informoval o tom, že příští schůze tohoto výboru proběhne v Bruselu v pondělí 23. dubna od 15 hodin do 18.30 a následně ještě v úterý 24. dubna. A rád bych vám také připomněl, že Zítra budeme mít společné zasedání s výborem pro ústavní záležitosti AVKO. Je to tedy zítra 28. března od půl 12. do půl 1. v místnosti ASP 3E2. Doufám, že se tam všichni uvidíme. V případě, že ne, tak vám všem Přeji krásné velikonoční svátky.